Herzlich willkommen. Wir nehmen unsere Beratungen im Haushaltskontrollausschuss wieder auf. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor, auch die Protokolle. Dobrý den, dámy a pánové, zahajujeme naše zasedání. A nyní také vám chci ohlásit schválení našeho zápisu. Pokud nebudete mít žádné námitky, tak bude zápis považován za chválen do konce schůze. Máte také k dispozici noviny, tedy news. A tím se dostáváme rovnou k bodu 6 na programu, protože mám pocit, že nikdo si nepřeje žádnou změnu programu a v souvislosti s bodem 6 vítám mezi námi pana Tursiho a ještě další členy dozorčího výboru OLAFu a já se domnívám, že se jedná o závěrečnou prezenci, prezentaci programu a v současné době se snažíme společně s komisí a se radou stanovit datum, kdy budeme moci udělat výběr členů. A jestliže někdo říká, že parlament tento postup zdržuje, tak eh, těm chci říci, že my máme tolik termínů, že jsme proskoumali termíny až do konce června a snažili jsme se některé nabídnout, ale zatím jsme neuspěli. Chtěla bych nyní předat slovo panu Peštimu, aby nás seznámil s výroční zprávou eh, dozorčího výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, poslanci. Já jako předseda dozorčího výboru úřadu OLAF mám tu čest předložit vám výroční zprávu dozorčího výboru úřadu OLAF. Tato zpráva je vyžadována článkem 15 nařízení o OLAFu. Je to čtvrtá zpráva o činnosti stávajícího dozorčího výboru a seznamuje vás s nejdůležitějšími aktivitami našeho výboru v průběhu minulého roku 2015. Možná, že jste si všimli toho, že zpráva jako taková vypadá trošku jinak než v minulém roce. My jsme vzali v potaz také zpětnou vazbu z parlamentu a z rady a rozhodli jsme se o nové struktuře této zprávy. A tato zpráva je podstatně kratší, má 15 stránek a obsahuje e, pouze hlavní úkoly a syntézu, zatímco na naší webové stránce OLAFu máme také spíše technická stanoviska, která zpracoval náš výbor, dozorčí výbor je vysoce nezávislým orgánem, nezávislým orgánem expertů a tento orgán přispívá k účinnosti eh, evropské boje Evropské unie eh, v boji tedy proti podvodné činnosti a nezákonné činnosti. Eh, úloha výboru ze zákona je monitorování OLAFu a také občas také kritizujeme úřad OLAF a jde o to, abychom tento úřad posílili v jeho vyšetřování. To znamená, že výbor má stejné cíle jako úřad OLAF. A na to nesmíme zapomínat. Podle do zorčího výboru dnes eh, žijeme ve velice složité době, jak pro náš výbor a také pro Evropskou unii. A proto potřebujeme legitimitu a to, tato klemi, legitimita je zaručena, jestliže se budou chránit práva jednotlivých osob a také se bude prosazovat eh, eh, právo jako takové. Je my se domníváme, že dodržování práva je v současné době ještě důležitější než kdykoliv jindy a my chceme také prosazovat dodržování základních hodnot EU a my také chceme být strážci e, nezávislosti OLAFu. To jsou tedy naše základní funkce a také na to se zaměřuje naše zpráva. My jsme se v minulém eh, roce zaměřili také na přeskum OLAFu a také eh, kontrolu zákonné činnosti OLAFu. My jsme také se zaměřili na dobu trvání vyšetřování a šetření OLAFu a také na provádění doporučení OLAFu. Také jsme zpracovali eh, zprávu o provádění našich vlastních doporučení pro OLAF. My chceme tímto způsobem podpořit pracovníky OLAFu a také zprávu a řízení OLAFu. Dozorčí výbor chce jako první sdělit, že Výbor si váží velice práce Olafu a také pracovníků Olafu. A my vyzýváme všechny evropské instituce tak, aby podpořili eh, tuto práci Olafu, neboť eh, práce Olafu je velice důležitá pro celou Evropu. A také OLAF a dozorčí výbor se snaží k těmto funkcím přispět. A naše zkušenosti z minulého roku ukázaly, že dozorčí struktura OLAFu musí být přeskoumána. Také dochází k určitému pokroku u rozpočtové nezávislosti u sekretariátu. Také dochází k určitému pokroku z hlediska nezávislosti sekretariátu. Dozorčí výbor a generální ředitel OLAFu Eh, a jeho vysocí pracovníci diskutovali o pracovních podmínkách, takže my jsme se těmito záležitostmi také zbývali a chceme pracovní podmínky zlepšit. Ale tady došlo k určitým eh, potížím, které vyšly najevo, které zatím však nebyly vyřešeny. Existují zde různé koncepce a názory na to, jakou roli má dozorčí výbor sehrávat. Dozorčí výbor má sledovat provádění činnosti ze strany OLAFu a také eh, má provádět Eh, veškeré úloky, které vyplývají z nařízení. To se týká především délky šetření a také eh, procedurálních záruk. Dozorčí výbor má také poradní úkol a radí generálnímu řediteli OLAFu a je také partnerem ostatních institucí. Pokud se týče dozorčích funkcí, tak e, o, s Olafem dozorčí výbor diskutuje o pracovních podmínkách, jak již jsem o tom hovořil. Je bohužel pravdou, že se nám zatím nepodařilo vyřešit naše rozdílné názory na pracovní podmínky a Rok 2015 eh, skutečně nebyl tím nejideálnějším rokem také pro řešení. Eh, my jsme se velice snažili nalézt řešení, ale zatím existují rozdílné názory na roli dozorčího výboru mezi dozorčím výborem jako takovým a ředitelem OLAFu. My se domníváme, že dozorčí výbor je trvalé, trvalým dozorčím orgánem, ale generální ředitel zdůrazňuje, že e, výbor má především zabezpečovat jeho nezávislost a má poskytovat víceméně jenom obecná data na vyžádání. Dozorčí výbor je toho názoru, že je nutné, aby se do této záležitosti také zapojily ostatní evropské instituce a aby byla role dozorčího výboru přesně identifikována, definována. Komisařka Gergieva, která je zodpovědná za činnost OLAFu, se také shodla s ostatními institucemi, že tyto otázky budou položeny právním službám. My jsme se sešli s ostatními orgány a formulovali jsme otázky, které budou položeny právním službám a již jsme slyšeli, že došlo k pokroku, že právní služby na řešení těchto otázek již začaly pracovat. Pracovní, o pracovních podmínkách se nyní eh, dále nediskutuje a tento proces byl zatím pozastaven. Pokud se týče dozorčí činnosti, tak v této souvislosti musíme hovořit o našich zkušenostech z minulosti ale přesto se stále musíme dívat do budoucnosti. Když jsme sepisovali tuto zprávu tak také v rámci této zprávě, v rámci této zprávě vítáme iniciativu komise a jsme také rádi, že Evropský parlament udělal dobré změny a došlo také ke změnám u sekretariátu. Eh, v dozorčím výboru. Já vám upřímně říkám, že tato věc je daleko důležitější než zpráva, která pojednává o různých nedostacích minulosti, protože nejdůležitější je budoucnost. Bohužel se smutkám poznamenávám, že tady máme jisté praktické obavy, které ukazují na to, že nemusíme diskutovat o, na meziinstitucionální úrovni o dalších změnách, protože komise nám také sdělila, že zatím tyto problémy nemají jasné řešení. Jeden z problémů je přístup k informacím. I když tady existují různé názory na přístup k informacím, a také Olaf nám poskytuje dostatečný objem údajů. Části těchto údajů jsou důvěrné a jestliže by se sekretariát odstěhoval ze zabezpečených e, prostorů OLAFu, potom sdělování těchto informací by mohlo být velice omezené. To znamená, že se to netýká pouze toho, že e, musíme být v rámci stejné budovy, ale musíme mít stejné zabezpečené podmínky. A také provádění dozorčí činnosti závisí také na stanovení nezávislých cílů, ovšem také na spolupráci, závisí to také na kvalifikovaných pracovnících, kteří eh, jsou experty. My si zatím nejsme jistí zdali tento sekretariát je tak atraktivní, aby přitáhl opravdu dobré experty. Eh, nyní bychom měli také přemýšlet o budoucnosti dozoru a to je velice důležitá věc a jde se také, v této souvislosti hovoříme také o změně cílu nařízení. Náš názor je takový, že evropské instituce, parlament, komise a rada by se měly zaměřit na praktickou implementaci. Jinak dojde k, nastane velké riziko v tom, že cíl reformy nebude dosažen, spíše dojde k opaku. A pak by došlo spíše k tomu, že dozor by byl oslaben. A potom si musíme klást otázku, zdali opravdu daňoví poplatníci mají platit za deset eh, zasedání a také zdali má být k dispozici tento personál. Tato zpráva obecně vítá Eh, příslušný vývoj, ale musíme být upřímní. Možná, že tady jsou také praktické eh, nedostatky, které mohou celý pokrok zastavit. Ovšem, nezávislost je stěžejním úkolem dozorčího výboru. Podle našeho názoru eh, nezávislé šetření Eh, již začíná od vyhledávání případů až k dopadům a doporučení. A monitorování v této souvislosti je důležité pro výbor a proto výbor musí mít přístup eh, k informacím. We have been getting Zajistili jsme nezávislost vyšetřování na základě vzorků. Jsou uvedeny také v této zprávě a týkají se některých jednotlivých případů. V nich jsme nebyli schopni zabránit eh, některým tvrzením, dokonce na eh, veřejnosti, které se týkaly nezávislosti Olafu a bylo to pro nedostatek eh, údajů, netolik eh, narušování nezávislosti, ale byli jsme rádi, že se nám podařilo eh, v minulosti některé nejasnosti rozptýlit. Ve zprávě za toto období jsme se také zabývali otázkou zbavení imunity a na stránce 9 eh, odstavec 11 je uvedena důležitá kauza, o níž byl eh, dozorčí výbor eh, informován generálním ředitelem. Týkla se to zbavení imunity v souvislosti s vyšetřováním belgickými úřady generální ředitel nebyl tedy schopen nám poskytnout příliš mnoho detailních informací kvůli bezpečnostním aspektům, ale chtěl bych se s Evropským parlamentem podělit o informaci, že dozorčí výbor se lidí zabývá spolu s komisí důkladně tímto případem, snažíme se splnit svůj úkol, ale jsou tu tedy problémy s tou nezávislostí. Zachování nezávislosti přece neznamená neplnění odpovědnosti. Odpovědnost je důležitá, nezávisle na nezávislosti. Ty eh, postupy a kontroly e, řádnosti byly provedeny. Je to druhá důležitá oblast činnosti našeho výboru. Předkládali jsme e, poměrně rozsáhlé eh, stanovisko, které se týká kontrolní funkce a funkce řádnosti. Eh, prováděli jsme selektivní šetření v jednotlivých útvarech OLAFu, eh, zkoumali jsme vz vzory, vzorky určitých případů. Bylo to 42 případů a máme dokumenty, které se týkají 44 případů a spolupracovali jsme eh, také eh, s, eh, se zaměstnanci a s řídícími zaměstnanci OLAFu a zpracovávali tyto dokumenty, což nám umožnilo bychom dospěli k dvěma výsledkům. Za prvé eh, bylo možné eh, sformulovat celkové závěry, ty jsou zde uvedeny a také to bylo nesmírně užitečné vést konstruktivní dialog s úřadem eh, OLAF a to nám umožnilo eh, komunikovat ty oblasti, které je třeba ještě zlepšit a také určitá zlepšení eh, připadají v úvahu. OLAF byl požádan, aby provedl eh, eh, revizi určitých eh, kontrolních systémů, které se týkají výběru případů pro vyšetřování a revizní funkce. Má to důležité dopady na celkovou efektivitu činnosti úřadu OLAF. A v neposlední řadě, a to je také důležité, i když to není hlavní téma, bylo to uzdání základní e, funkce dozorčí výbor zaznamenal e, vysokou kvalifikaci zaměstnanců z hlediska e, kontroly řádnosti činnosti, ale bylo také uvedeno, že by OLAF měl mít dostatečné zdroje, zdroje dostatečnou, zajistit dostatečnou kvalifikaci zaměstnanců. I když eh, jsme zjistili dostatečnou kvalifikaci při výběru eh, případů, tak eh, také na úrovni členských států by, by měla být zajištěna dostatečná kvalita. My jsme zjistili, že doporučení dozorčího výboru byla respektována. Zaznamenali jsme také zlepšení v interních vztazích a podporujeme konstruktivní vztahy mezi eh, těmi, kteří se zabývají šetřením a kteří provádějí kontroly, což není vždy samozřejmé Eh, obě skupiny se mohou eh, dobře eh, podporovat, i když plní různé funkce. Na úrovni stížností myšlenka našeho výboru je, že tyto činnosti by se neměly překrývat, ale eh, máme tady celkový obrázek o tom, jak se tyto postupy a aktivity překrývají. A tomto bodu předávám slovo svému kolegovi. Já vám velice děkuji, paní předsedkyně předsedkyně, já vám velice děkuji za pozvání. Byl jsem eh, vyzván, abych vás informoval o eh, prioritách politiky vyšetřování i na rok 2016, o vztazích a o následných činnostech po doporučeních, eh, které dozorčí výbor předložil OLAFu, tedy první bod stanovisko pro Eh, aktivity v roce 2016. Od roku 2014 jsme předložili i stanovisko, které obsahovaly tato doporučení. Za prvé vydat pokyny, eh, které by uváděly eh, zásad výběru případů a stanovení indikátorů, za druhé konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami a za třetí dozorčí výbor by měl eh, eh, dostávat informace o hodnocení za léta 2012 a 2013. To bylo v roce 2014 a v roce 2015 jsme dospěli k závěru, že bychom eh, všechna tato doporučení přijatá v roce 2014 měli zachovat. V roce 2015 jsme zjistili, že Olaf vydal určité pokyny eh, pro oblast výběru případů a v tomto roce, co se týče eh, roku 2016, jsme opět provedli analýzu a dospěli k názoru, že eh, politika vyšetřování uvádí, eh, že to je možné jediné změní článku 5 a jako dříve Olaf se eh, zdržel eh, propracování té politiky vyšetřování a stanovil určitá kritéria bez ohodnocení předchozích faktorů, bez indikátorů, bez priorit eh, boje proti finančním trestným členům. Eh, výbor eh, vítá zavedení interních pokynů pro výběr případů, včetně IPP, ale v poznámce generálního ředitele a v pokynech pro výběr co se týče hodnocení, se domníváme, že IPPs nejsou v souladu s požadavky nařízení. Výbor proto nemůže vycházet z toho, že IPPs na rok 2016 jsou dostačující. Proto dozorčí výbor vyzývá aby OLAF prováděl politiku vyšetřování na základě důkazů, formuloval cíle eh, své politiky za tímto účelem náš výbor eh, mimo jiné na tento rok doporučuje, aby OLAF stanovil IPBIS na základě eh, hodnocení dopadů, na základě hodnocení provádění předchozích IPC, na základě eh, definice specifických výkonových indikátorů a na základě priorit eh, politiky Evropské unie v oblasti boje proti trestným činům. A druhé doporučení vychází z toho, že eh, by měl Olaf provést eh, revizi pokynů a reflektoval význam IPPs v procesu výběru případu. Třetí doporučení Eh, Olaf by měl vytvořit IPPs pro příští rok a vycházet z jejich hodnocení z předchozích let na základě konzultací eh, se zúčastněnými stranami a poslední doporučení eh, konzultace s dalšími útvary při přijímání IPPs. Tedy tolik vše k této oblasti. Druhá část, které bych měl eh, hovořit, je hodnocení eh, vyšetřovací činnosti OLAFu. Monitorování je tedy základem eh, našeho mandátu a týká se o všech oblastí v souvislosti s vyšetřováním konání v, v řádném časovém rámci. Vyšetřování o OLAFu jsou pouze přípravnou eh, fází administrativních rozhodnutí, které vedou k, eh, k konečnému rozhodnutí. Eh, revizi bychom měli vidět jako součást celkového procesu a proto doporučujeme Eh, úvodní podávání zpráv po 12 měsících a každý 6 měsíců. Potom posléze za rok 2014 jsme dospěli k závěru, že informace, které za tímto účelem OLAF poskytl, byly nedostačující a nevhodné. Eh, schopnost dozorčího eh, výboru byla tedy omezena a to jsme řekli. Olaf eh, odůvodnil odmítnutí poskytnutí informací dozorčímu výboru požadavky na ochranu dat. Náš výbor ale nikdy nepožadoval osobní údaje. Eh, tak v to eh, konání neumožňuje řádné podávání zpráv institucím. OLAF poskytuje informace dozorčímu výboru, ty ale neobsahují dostatečné informace. Náš výbor proto nemůže eh, provádět kontroly bez spoždění. Eh, Co se týče kontroly a řízení, Eh, za rok 2015 dozorčí výbor byl generálním ředitelem informován o 476 eh, zprávách, které se týkaly vyšetřování za delší období než 12 měsíc. 362 eh, zpráv neobsahovalo žádné odůvodnění. 40, 44 zpráv neobsahovaly žádné změnující opatření, která přijal Olaf, aby zabránil vzniku neodůvodněného spoždění. Na jednom z plenárních zasedání generální ředitel Olafu skonstatoval, že 24 měsíců je eh, normální trvání vyšetřování eh, úřadu Olaf. Eh, proto byly vytvořeny výkonové indikátory pro vyšetřování. A to eh, do 20 měsíců bylo skonstatováno, že eh, může dojít k spoštění, ale eh, Olaf musí přijmout hlavní opatření a uvést je také ve zprávě. Co se týče délky trvání vyšetřování, E, zpracovává OLAF e, různé informace. Je to registrace informací, týká se to údajů o uzavření rozhodnutí a údaje e, z konečných případů, ale obecně OLAF nekonik nekomunikuje, nepředává tyto informace dozorčímu výboru, protože nemáme k dispozici dostatečné informace, nemohli jsme vyvodit žádné závěry, eh, to zda se vyšetřování provádělo kontinuálně, bez spuštění, a zda to bylo eh, za to odpovídalo složitosti případu, aby bylo možné eh, vypočítat průměrné délku trvání. Požádali jsme o předložení statistických informací za rok 2015 jako trvání případů, eh, eh, údaje, které se týkají eh, zahájení, ukončení případů. A tyto údaje jsou opravdu relevantní pro zhodnocení případů a postupů do dnešního dne jsme bohužel neobdrželi žádné doplňkové informace. Třetí část. To je takzvaný follow-up doporučení OLAFu, to znamená doporučení, která vydává OLAF členským státům. Od roku 2015 dozorčí výbor neobdržel žádné informace, co se týče případů, kdyby to byla eh, doporučení eh, generálních řeš, eh, ředitelství, která by jaksi nebyla vyslyšena. Nicméně v loňském roce jsme obdrželi informaci, že to se týkalo pouze těch doporučení za rok 2014. Nicméně následné šetření týkající se administrativních nebo soudních doporučení, následně pošetření OLAFu, to je naprosto zásadním ukazatelem o plnění a o kvalitě těchto doporučení. Takže v roce 2014 eh, takový soubor pokynů OLAFu, co se týče monitoringu těch doporučení národních soudních orgánů, byl jaksi vydán a přivítán. A výbor bude analyzovat tento proces monitoringu a follow-upu vůči tedy národním soudním orgánům a tom, jak se plní tato doporučení. Jedná se tedy zejména trestních záležitostí, výmění informací o probíhajících šetřeních a pak také i spolupráci mezi Eurojustem a Europolem. No a poslední část, o které bych měl hovořit, je follow-up těch doporučení dozorčího výboru ze strany eh, OLAFu, to znamená tedy doporučení, která eh, vydal dozorčí výbor ve svých stanoviscích eh, OLAFu. Eh, v letech 2012 až 2014 tu bylo 50 doporučení. Dohlíží se tedy, jak je implementováno doporučení, jak se stanovují priority. My dáváme velkou prioritu těm doporučením, která mají přímý dopad na nařízení. 13 z těch 50 doporučení byla takto zvážena, že mají tedy vysokou prioritu. Nicméně bohužel v roce 2015 většina těch doporučení se eh, podle eh, zvážení dozorčího výboru nebyla jaksi dostatečně implementována ze strany OLAFu. Pouze 9 z těch 50 byl plně implementována a pouze dvě z těch devíti byly právě mezi těmi vysoce prioritními. Dozorčí výbor je znepokojen právě tou mírou neimplementace těch vysoce prioritních doporučení, která se týkají zásadních a základních práv občanů EU, také eh, regulačních eh, povinností OLAFu a také záruk eh, nezávislosti OLAFu. To znamená, že dozorčí výbor eh, také znepokuje právě nedostatečná eh, nebo ne, eh, nedostatečný nebo nevčasný feedback ze strany OLAFu, co se týče neimplementace těch doporučení. Takže to je z mé strany prozatím vše. Dámy a pánové, ta naše prezentace je poměrně dlouhá a pravděpodobně jste asi ani neuchopili všechno, takže abych to zhrnul, Eh, abyste si z toho něco zapamatovali. Za prvé, silný OLAF potřebuje silný a nezávislý eh, dozorčí výbor a Evropský parlament se musí ještě zamyslet nad praktikalitami eh, toho rychlost, těch rychlostních změn, toho rychlostního postupu. Zda by to nakonec v konečném důsledku nepoškodilo tady ty naše společné záměry. Za druhé, ty eh, revize a výběry případů, to jsou důležité eh, pro úspěch OLAFu a proto tedy potřebujeme dostatečné znalosti legislativy všech členských států a to je naprosto zásadní aspekt právě pro úspěšnost práce OLAFu. Toto je třeba tedy posílit, takže to je druhé sdělení. No a za třetí, zaměstnanci, vyšetřovatele a, a pod podpůrní zaměstnanci, ti samozřejmě potřebují podporu a oporu v celém tomto procesu. Takže dámy a pánové, toto je naše výroční zpráva. Děkuji vám za tuto výroční zprávu a také za čas, který jste na tuto zprávu vynaložili. Jak vidíme, tak tato zpráva způsobila určitou nevoli, ale my můžeme tady citovat Remarka, na západě nic nového. A to znamená, že jsme zaznamenali e, stížený přístup k dokumentům a také ne aplikaci části nařízení. A to je záležitost, kterou sledujeme minimálně od roku 2012. Připomínám 6. listopad 2012, kdy nám kolega Bš ukázal stránku se začerněnými e, řádky a také lituji toho, že šetření je takový black box, to znamená, že neznáme délku šetření. A to souvisí také s tím, že jedině když bude efektivní kontrola, tak také budeme mít důvěru eh, k této organizaci. A my si vážíme vaší zprávy a vy jste tady hovořili o tom, že eh, je tady 450 eh, šetření, které trvá než více než 24 měsíců a u poloviny nevíme, proč tomu tak je. To nebylo nikdy zdůvodněno. A to je také to, co Olaf vůbec nekomentuje. A já si myslím, že pokud se týče efektivity práce, tak to je opravdu žalostné. A, a politování hodné. Parlament toto vždy komentoval a vždy také požadoval, aby dozorčí výbor získal přístup k informacím. Já bych chtěl také, chtěla bych eh, citovat absolutorium z roku 2015, 14 a tady se také hovoří o tom, aby dozorčí výbor dostal přístup k informacím, které potřebuje pro výkon svého mandátu. A pak se tady také hovoří, že naléhá na OLAF, aby poskytl přístup dokumentům tak, aby dozorčí výbor mohl plnit svůj úkol v rámci svého legislativního mandátu. A o tom jsme již hovořili v rámci absolutoria pro rok 2020 2013. Máme také nařízení, které v článku 7 odstavec 8 hovoří o tom, že dozorčí výbor má být informován o eh, opatřeních, která mohou urychlit šetření, jestliže šetření je delší než 12 měsíců ale tady vidíme, že určité části nařízení nejsou implementovány eh, situace je politování hodná a já se domnívám, že dozorčí výbor se nalézá ve velice složité situace. My ho tlačíme na okraj propasti a také tuto situaci vůbec neřešíme. A já, se také, eh, já si také myslím, že komise toto měla řešit a neřeší to a já si myslím, že to, že tato situace již trvá tak dlouho, je podle mého názoru zneužívání moci a toto také vrhá mimořádně špatné světlo na důležitý orgán Evropské unie. A nyní kolega Štase žádal slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat předsedovi dozorčího výboru za velice pečlivou a důkladnou práci a také za způsob, jak vykonávají svou práci společně se pracovníky sekretariátu. Já bych chtěl také poděkovat za předložení výroční zprávy, která je velice komplexní. Já se domnívám, že je to opravdu smutné, že víme, že vztahy mezi dorozorčím výborem a Olafem jsou obtížné. Také příslušný minulý komisař a také stávající komisař již byli k tomuto dotazování Konalo se za tímto účelem zasedání, ale já mám nadále dojem, že vztahy mezi dozorčím výborem a Olafem se možná trošku zlepšily, ale milí kolegové, přečtuli si výroční zprávu a také, když jsem si vyslechl prezentaci obou dvou pánů, a když se také podívám na připomínky, které zde dozorčí výbor jako překážky formuloval, tak bych chtěl říci, že my jako Evropský parlament jsme se dostali do situace, kdy potřebujeme politicky jednat. Nemůžeme takto konat dál, nemůžeme se nechat tlačit do rohu, protože to je opravdu e, složitá situace a neuvěřitelná situace. Na jedné straně tady je Eh, situace, kdy dozorčí výbor bude brzy obměněn a já také se obávám toho, že vzniknou ještě dodatečné problémy. Mohl bych se zmínit o dalších bodech, o kterých hovořili pánové v souvislosti s výroční zprávou. To je například bod dva různé názory na provádění kontroly, anebo bod devět, eh, neposkytují se informace o nezávislosti jednání OLAFu a tak dále. Tady také nedochází k dohledu eh, nad jednotlivými žalobami bod 29, dozorčí politika a tak dále. A to vlastně vůbec není správně a konkrétně definováno pro rok 2016. Potom délka šetření ne, dále nedostatek informací, potom 42 follow-up, po doporučeních OLAFu tady nemáme žádné informace, potom bod 45, eh, následné akce po doporučení dozorčího výboru, pak tady máme bod 59, to jsou všechno body, o kterých bych mohl hovořit. Možná, že bychom o tom opravdu měli v budoucnosti hovořit, ale co by dělá největší starost je to, o čem hovořil pan předseda, a to je pozice lidí v sekretariátu u dozorčího výboru, neboť my všichni víme, že mezi námi a dozorčím výborem a paní Georgievou jsou dobré vztahy a také jsou tady dobré vztahy s nizozemským předsednicím. Spadají tady návrhy na nezávislost sekretariátu dozorčího výboru a také tito lidé musí mít své místo, ale pan Pois eh, také o tom hovořil a Stí hovořil o tom, že s tím souhlasí dozorčí výbor. Já také s tím souhlasím, ale musíme vědět, co se stane, až bude návrh přijat. Když si to tak čtu, tak tady vidím, že e, zaměstnanci sekretariátu jsou potom odkázáni na Paymasters Offices, z hlediska prosazování práv a podívám-li se na webovou stránku komise, tak je to spíše účtárna, která se zabývá vyřizováním stížností a žalob pracovníků a v této souvislosti si říkám, že když jsem úředníkem, který vykonává důležitou funkci v dozorčím výboru a někdo by mě, eh, tak říkají, strčil do takovéto služby, tak ta není zrovna skvěle postavená. Takže který úředník by do toho šel? Když si to čtu, tak si říkám, že by možná mělo dojít k větší rotaci v rámci sekretariátu. Ale jestliže k této rotaci dojde, tak se dostaneme do situace, že všichni členové dozorčího výboru budou brzo nahrazeni novými členy, kteří budou sice schopní, ale nebudou znát historii. Ti budou opět eh, nahrazeni zaměstnanci v sekretariátu a ti, kteří znají minulost, ti se zase dostanou jinam. A já se domnívám, že to je obrovský problém a ten bychom měli řešit. Dokud neexistuje stat, jasno o statusu toho, této služby, dokud nemáme jistotu, jak to má vypadat s rotací, a zdali část dozorčího výboru může zůstat pracovat, takže dokud nemáme jistotu o těchto záležitostech, tak zde jako parlament bychom zde měli jasně říci, že by se měla obnova dozorčího výboru obno, eh, pozastavit. Ne, může přece dojít k tomu, aby ke konci roku došlo k obnově celého dozorčího výboru i sekretariátu. To je tabula ráza a generální ředitel Olafu by pak měl volnou ruku a nový dozorčí výbor by mohl být potom sestaven podle jeho přání a to není účel dozorčího výboru. Tady se jedná především o obranu právního státu na evropské úrovni a my bychom zítra o tom měli hovořit na schůzi koordinátoru, protože se domnívám, že se jedná o velice složité a závažné téma. Děkuji, to je opravdu velmi vážný bod, protože se nemůžeme spolehnout na to, že plánované změny eh, v sekretariátu, a to má být čistě administrativní záležitost a pokud se má využít této administrativní záležitosti a má být sekretariát odpojen od všeho a nemá být zajištěna efektivita kontroly, tak to by byla závažná chyba. Já se ptám, ptám, zda bychom neměli hlasování k tomuto bodu odložit, neměli bychom to přesunout na zítřek, abychom eh, získali mandát eh, k vedení jednání, protože já si myslím, že to ještě není úplně přesvědčivé, co se týče rozdílení těchto pochybností. Co se týče výběru, jistě tak to je eh, nejvíce neutrální útvar komise, ale když se využívá této neutrality, a by e, dozorčí e, výbor e, dostal smrtelnou ránu, tak to se domnívám, že musíme zajistit více pojistek, než kolik jsme doposud předkládali v důsledku dlouhého vyjednávání a řešení tohoto konfliktu musíme počítat se vším a to je opravdu nesmírně závažná záležitost. Je mi nesmírně líto, že se nemůžeme na věci eh, spolehnout a jednat v dobré víře. Musíme zvážit, co bychom mohli nejlépe udělat zítra. Potřebujeme opravdu určité pojistky, aby eh, výbor mohl působit. Paní kolegyně Ajala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pravdou je, že kdyby to nebylo tak náročné, tak bych to asi úplně vzdala, protože hned na úvodu tu zaznělo. Učinit takové řešení, k jakému se přistoupilo, to by mělo určitě negativní dopady, ale tehdy mi nikdo nenaslouchal, i když jsem upozorňovala. No a situace nyní taková, jaká je. Já samozřejmě velice děkuji eh, za zprávu dozorčímu výboru asi, kdybychom to měli tedy nějak zhrnout, co by to představovalo v roce 2015, teď už jsme v roce 2016, no tak čemu došlo? Zmíníme ty nejdůležitější prvky, které je vidět tak nějak zvnějšku v rámci té bitvy, kterou tady svádíme už nějakou dobu. Že tedy nastal čas, kdy ten dozorčí výbor se tak nějak eh, správně eh, znezávisluje, obrací se na komisi, to je tedy orgán, který má jakožto ve svém mandátu zajistit nezávislost OLAFu, nezávislost na jakémkoliv nátlaku a také tedy zejména nezávislost ze strany eh, komise, která rozhoduje o velkém kusu rozpočtu. Ale vidíme tedy, jak to vypadá s tou nezávislostí, s tou myšlenkou nezávislosti. Na to poukazuje i ten dozorčí výbor. My si přejeme zachovat nezávislost OLAFu, takže bych se chtěla eh, zeptat pana předsedy, tedy eh, jak to bylo s tím dopisem, tak nějak tu zaznělo, že s paní předsedkyní uh, eh, hovořili o tom, jaké rozhodnutí padne. Tady se zdá, že všichni asi souhlasí s, s tím řešením, kromě mě. Já si myslím, že to řešení bude uh, komplikované. Pan Pist uh, je tedy zodpovědným za práci dozorčího výboru, takže by nám mohl vysvětlit, jak to tedy je, jaká je tedy stávající situace. Druhé takové viditelné téma je, že jsme v roce 2016, no a komise již stáhla tu záruku, tedy imunitu pro předsedu nebo ředitele OLAFu. Myslím si, že to by mělo být alarmující, protože to je jeden z těch aspektů, kde se předpokládá, že generální ředitel OLAFu bude ochráněn, že tedy ten orgán, ta instituce, eh, kterou vlastně dohlíží OLAF, kterou kontroluje, že ji odstraní eh, imunitu, každý si o tom může myslet, co chce a já si myslím, že eh, je to vlastně součást toho postupu naprosté kontroverze. A my tedy jakožto pomocníci toho dozorčího výboru jsme tak nějak nedokázali, nedokázali ochránit. Pan eh, Piost asi se má sám rozhodnout a řekne nám, co oni o tom si myslím. Tady je jeden odstavec, ve kterém se to zmiňuje, ale samotný generální ředitel Olafu, jak se zdá, je nyní jaksi zodpovědným vyníkem za všechna ta zla, ke kterým dochází v Evropské unii. Já si myslím, že na, je třeba eh, tedy na to nezapomínat, myslet i na to. Měl by být eh, dozorčí výbor nezávislý, ta nezávislost by tu měla fungovat ze všech stran a vidím to tady, že je to takové protichůdné. Další bod Ehm, já eh, jsem byla přítomna eh, tom, tedy zveřejňování té výroční zprávy a co tu považuji za takové alarmující, to, že eh, ten zodpovědný za zveřejňování údajů toho dozorčího výboru se tedy zeptal, zda, jak to bude s těmi doporučeními. Eh, vy tady vnímáte veškerou tu kontroverzi s Olafem, ale neměli jste vlastně přístup k těm individuálním složkám s těmi eh, vyčerpávajícími údaji, protože vidím, že tady alespoň u některých těch bodů jste měli přístup třeba k 242 eh, případům, který k příslušným složkám, že jste měli možnost to konzultovat, ale co mne tu nejvíc znepokojuje, je to, že ta doporučení ohledně ochrany údajů tady jaksi nevyvstaly. Takže pane Piost, ta vaše odpověď mě znepokojuje ještě víc, protože vy jste říkal, nebo tady si můžeme myslet, tak udělali, učinili tak nebo ne. A jsou to konkrétní případy s konkrétními údaji a to by asi mělo eh, následně vést ke veškerým doporučením i ve věci ochrany údajů. No a v neposlední řadě ještě bych tu chtěla říci, že pro tento náš parlament, tak jako to počáteční nařízení o OLAFu a o dozorčím výboru, tam se stanovilo, že tento výbor má dohlížet ne nějak kontrolovat, dohlížet na to, aby se ochránila nezávislost, ale nezmiňovalo se tam nic o nějakých eh, procesních zárukách. A paní Gresle, já sama jsme vedli rozsáhlý boj za to, aby právě toto byl jeden z těch zásadních bodů, protože eh, pro občany ty, ty, ty spory mezi dozorčím výborem a ostatními figurkami nezajímají. Ehm, protože vím už, jak to bylo v minulosti. My tady můžeme vypichnout jeden jediný případ, ale já tady nevidím žádné doporučení nebo žádné stanovisko pro tento rok. Tady ty předchozí, ty jsou z minulosti, takže bych chtěla vědět pro ty procesní záruky, kdo bude zpravodajem a co konkrétně v tomto případě chcete eh, vlastně tady dělat, protože tak to vlastně o to jsme se zasadili, proto jsme tady pracovali. Ano, jsou tu určité výsledky OLAFu, můžeme s tím souhlasit nebo nemusíme, každého možná zajímá něco jiného, někoho zajímá tabák, někoho zajímají jiné oblasti, eh, které třeba více zajímají daný členský stát, no ale pak jsou tu ty eh, procesní záruky, protože tam eh, je to, kde třeba daný člověk nebo daný podnik se vyskytl v nějaké negativní situaci a málo kdy je pak možné se jaksi učinit ten krok zpět a tu situaci zvrátit. Došlo k nějakému problému v členském státu, eh, soudní eh, dvůr se mohl vyjádřit, tady se to může celé jako identifikovat ten případ, ale vidím, že pak eh, se mnohdy v celé řadě těch problémů nestane nic moc dalšího. No a pak tedy ta samotná situace, ve které se nacházíme, tak já si myslím, že čím méně těch eh, minulých sporů tu zůstane do budoucna, tím ta situace bude lepší. Ta historie, ta minulost, ta už tu je, prostě už se to stalo. Parlament se změní, Evropa zůstane, instituce se musí uh, změnit, takže asi generální tajemník musí rozhodnout o tom, kdo a jak zajistí tady tu uh, stabilitu. Vím, že jsou tu určité případy některých eh, členů, kdy se to přijelo, rozhodli jsme se eh, to přijmout. Já jsem se k tomu připojila, někteří členové nemuseli eh, v tomto se také zhodovat, ale teď je to naopak. Jasně se tu prokazují tedy ty záležitosti z minulosti a zdá se tedy, že Dozorčí výbor nesouhlasí s těmi návrhy na oblast rozpočtovou a na oblast eh, nezávislosti a nyní tu máme nějak odstranit i imunitu generálního ředitele a to je znepokojící. Děkuji. Tedy pokud jsem to správně pochopila, tak eh, tu vzniklo propojení, které nyní přípusté. Myslím, že to nemá nic společného se zrušením imunity, tento návrh. Ráda bych upozornila na to, že v podstatě eh, je to správné. Nezávislost sekretariátu je v podstatě správná. Otázka je, zda máme dostatek záruk, aby eh, sekretariát mohl opravdu pracovat to je stále ještě ten rozdíl, na který paní kolegyně Ajala upozornila. Pan kolega má slovo. Já vám velice děkuji, to je nesmírně zajímavá zpráva. Eh, Já jsem eh, nový v této oblasti. Jeden z předřečníků již hovořil eh, o tom, že to přetrvalo přetrvává delší dobu. Je to nesmírně zajímavé a zdá se, že je to obecný problém, když jde o politiku a je to vždy velice eh, citlivá záležitost a my máme tedy hlídat lidi, kteří eh, vlastně dělají takovou policejní činnost eh, nebo kontrolní činnost takže je třeba velice obtížné poskytovat informace. Bod 9, eh, který je zde uveden, že výbor neobdržel dostatečné informace, aby eh, mohl provést hodnocení eh, a aby byla zajištěna tedy naprostá nezávislost a Chtěl bych se tedy zeptat na základě svých zkušeností. Máme odpověď Olafu proč je tomu tak. Jedna věc je ta, jak tu máme bod dva, co je třeba učinit, ale nedává to odpověď na základní otázky, jaký je důvod a jaký je účel toho hlídacího psa, když nemůže e, kousnout, když je tady jenom na ukázku. To je tedy ta hlavní věc. Děkuji. Paní kolegyně Dlabajová. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za předložení této zprávy a děkuji také za tuto diskuzi. Myslím, že už velmi mnoho zazdělo a mám jednu naprosto konkrétní otázku. Mnohé tutěž zastělo, možná některé myšlenky některých předřečníků budu opakovat, ale ještě jsem neobdržela exaktní odpověď. V té zprávě se uvádí, že dozorčí výbor neměl dostatečný eh, přístup eh, k všem eh, dokumentům a nedisponoval všemi potřebnými informacemi. Máme tu uvedeno v odstavci o udělení eh, absolutoria v roce 2014. Já jsem dost, to mám článek 412 eh, říká, vyzývá OLAF, aby poskytl přístup k dokumentům eh, dozorčímu výboru, který výbor pokládá za nutné, aby mohl plnit své úkoly v rámci svého mandátu v legislativním období. To je tedy text o udělení absolutoria za rok 2014 a já se tedy musím zeptat, jak kolegyně Ayala Center řekla, já eh, mám také určité eh, obavy ohledně poskytování osobních údajů v rámci vyšetřování, takže eh, co to znamená pro eh, dozorčí výbor? Je to v eh, souladu s pracovními podmínkami? Máme k dispozici názor Evropského inspektora pro ochranu osobních dat. Požádali jste o objasnění. Já se snažím používat eh, zdravý lidský rozum a proto kladu tedy tuto naprosto konkrétní otázku. Děkuji. Děkuji vám. V rámci této diskuze vyvstaly politické otázky a pak také technické záležitosti. Dozorčí výbor je orgánem expertů. My se příliš nezabýváme těmi politickými otázkami, spíše těmi technickými, to chci říct si na úvod. Ohledně ochrany údajů, to není napojeno na úpravu pracovních postupů, spíš na to nařízení. V podstatě zde je to vše převzato. Já tu nebudu nikoho vinit, ale eh, je to takový postup, tedy jak OLAF zpracovává osobní údaje, je třeba, aby to bylo revidováno eh, supervizorem. Dozorčí výbor byl zvážen, že bude tvořit součást toho schématu. Tak toto mělo fungovat. Následně tedy úředník pro ochranu údajů je vlastně také i ehm, ochráncem údajů který pracuje v rámci dozorčího výboru. Existuje proto i takové konkrétní Eh, právní označení, asi to teď nevybavuji. Nyní tedy eh, sekretariát již zahájil práci na tomto, ale zatím to ještě není úplně eh, dokončeno jako úřad pro ochranu údajů. To je tedy k té věci ochrany údajů. Pak, co se týče neomezeného přístupu, jak jsem to již popsal, Ve zprávě je vysvětleno, že někdy jsou tu podmínky a postupy, které to e, příliš komplikují mít přístup k případu nebo k, k informaci k určitému případu. V některých situacích tu máme určité soubory dat, ale pak jsou tu i případy, kdy tedy určité požadavky ze strany externích stran uh, na to, že by Olaf nepostupoval příliš nezávisle nebo správně, takže máme přístup i k těmto případům společně s tedy s doprovázející informací a Olaf naléhal, aby ten postup byl tedy takový, že ano, je třeba vykonat všechny ty nezbytné kroky, ale pak to trvá příliš dlouho. Pokud mezi jednotlivými kroky uběhne dlouhá doba, tak se tak nějak zablokujete v tom všem. A poměrně často je to tak, že ne, že by tedy to nefungovalo, že by dozorčí výbor říkal, že to není nezbytná informace. Spíše se zabýváme nad tím, zda máme tu správnou konkrétní informaci a že možná ostatní orgány nejsou úplně, řekněme, ochotný spolupracovat. Pokud učiníme určitou, určitý malý omyl v nějaké prezentaci, může nás to zablokovat – A samozřejmě eh, je to celá řada lidí, kteří v, v rámci OLAFu na tom pracuje. Nemůžeme je prostě označovat za to, že jsou líní. Je to dáno postupem a pravidly a je to opravdu složité. No a k čemu dojde v rámci toho řetěze, co se týče relokace sekretariátu. Já jsem tady zmínil, že třeba se také eh, zamyslet nad tím, jak ten přístup k informacím napojených na případy v rámci systému, jak to s nimi bude pak v praxi, protože otázky napojené na bezpečnost jsou velice důležité. Tak toto je tedy podle našeho hlediska. My jsme neřekli nikde ve zprávě, že by generální ředitel za všechno může, za všechno to zlo. V Evropské unii to ne, ani neříkáme, že by to byla komise, prostě jsou tu určité praktikality, které mají velký dopad na to, jak to v praxi funguje. Takže ještě předtím, než změníme legislativu, je třeba se zaměřit právě na to praktické hledisko. I když zase jsou tu i pozitivní věci, jako otázky správné zprávy. Co se týče odstranění imunity generálního ředitele, tato výroční zpráva pokrývá rok 2015 a proto to tady není tím hlavním tématem. Ale jak paní Ayala Sender říká oprávněně, že je to důležitá záležitost, tak jsme se rozhodli to tady zmínit. Nicméně to kontinuální práce. My eh, zatím jsme požádali komisi o to, aby zhodnotila situaci. Také jsme požádali reálního ředitele o jeho hledisko, protože jsme dostali tady toto upozornění. Nemělo se to dostat do médií, ale nakonec tomu tak bylo a to samozřejmě vedlo k navýšení obav. Takže eh, je tu již otevřená cesta eh, k komisi, také jsme kontaktovali generálního ředitele. To je tedy záležitost pro dozorčí výbor a doufejme, že i ten nový dozorčí výbor toto bude brát vážně. No a v tuto fázi jaksi nedostatku informací eh, asi stejně ani nemohu říci více vám, členům parlamentu. No a myslím si, že tedy to eh, hlavní, čím zodpovím na ty přímé dotazy, které tu zazněly. Pak k těm politickým otázkám jsme přesvědčeni, že to trvání šetření, ano, to je velice důležité téma, tak eh, i pro postoje tedy stran a efektivitu užívání zdrojů. A proto jsme se tedy snažili se tomu opravdu zblízka věnovat. Jsme přesvědčeni, že to nemusí být jenom nějaký formální postup, ten takzvaný follow-up. A ohledně těch praktických potíží a o tom, co znamenají pro OLAF, kromě tedy samotného stažení eh, imunity generálního ředitele. Jsou tu dvě takové hlavní potíže pro nás. Jedna je napojena na trvání toho šetření a follow-up doporučení OLAFu. Můžete vykonat kvalitní práci, ale když to pak nikam nevede, no tak je to problém. A my jsme zaznamenali, že některé ty případy se opravdu jaksi narazily v členských státech a tak se zabýváme tím, proč k tomu došlo, proč to tak je. No a to nás eh, dostalo i k celé té záležitosti interní selekce a legálnosti přeskumu. Ano, hodně jsme na tom zapracovali. Takže pokud chcete mít úspěšný OLAF, tak ač je toto trochu nudné, tak je to jedna z těch našich zásadních funkcí a my tomu tedy vedeme, věnujeme pozornost a pracujeme na tom v poměrně rozsáhlé míře. Jsou to informace dostupné na webových stránkách. Samozřejmě je to rozsáhlé, celé to stanovisko je rozsáhlé, aniž by to bylo naším záměrem, ale je to prostě příklad toho, eh, že prostě i ty eh, jak si obě strany v celém případu mohou dojít ke stejným společným závěrům. Děkuji. Děkuji vám. Já počítám s tím, že o těchto tématech budeme také hovořit s generálním ředitelem. Hledáme termín eh, pro nějakou z dalších schůzí. Já vám děkuji za výroční zprávu. Možná je to vaše poslední vystoupení u nás, proto bych vám chtěla poděkovat za vykonanou práci a chtěla bych vám osobně popřát všechno nejlepší. A ještě kolegyně Ayala Ano, já jsem ještě chtěla dodat, eh, že tu nezodpověděli něco, co považuji za důležité. Tedy proč nebylo žádné stanovisko pro ty procedurální záruky? Možná to nepovažují za tak důležité. A kdo je zpravodajem pro ty procesní záruky? A ještě bych také chtěla poděkovat stávajícím členům dozorčího výboru za tu vykonanou práci a za spolupráci s námi všemi. Děkuji. Ano, procesní záruky, otázka toho, proč procesní záruky nesehrávají důležitou roli v rámci současné výroční zprávy. Prosím o odpověď. Omlouvám se, ale jsou tady dvě věci a to je funkce přeskumu legality, má také dopady na procesní záruky v rámci šetření. I když to není takto označeno, ale je to také součástí přeskumu legality, že se zabýváme procesními zárukami. A proto jsme uh, také se zaměřili na stížnosti. My jsme analyzovali stížnosti, které nám sdělil OLAF, které se týkaly celého postupu. A my jsme se snažili komunikovat s OLAFem a získat přímé informace o Eh, stížnostech, které mají také dopady na procesní záruky. To je to, co jsme v této oblasti eh, dělali. A pokud se týče délky šetření, to je také součást tohoto postupu a tam také patří procesní záruky. Jde o to, aby nedošlo eh, k prodlužování z důvodu procesních postupů. My máme relativně malý tým a právě proto nemůžeme eh, se zaměřovat na všechny otázky se stejnou intenzitou. Proto jsme si právě vybrali tato témata. Bohužel řečnice bez mikrofonu. Bohužel bez mikrofonu. We haven't done. We have my jsme nespracovali zatím stanovisko o procesních zárukách, ale procesní záruky jsou také zmíněny v několika stanoviscích. My jsme vycházeli také z odpovědi Olafu a tady musím říci, že se domnívám, že jsme byli úspěšní a myslím si, že jsme dobře pracovali a ještě tady kolega to chce doplnit. Velice stručně chci reagovat na paní Ayala Sender. Jde totiž o to, že procesní záruky jsou pro nás zásadním tématem, i když jsme v této oblasti nespracovali eh, zvláštní eh, stanoviska, tak se procesní záruky objevují ve všech stanoviscích, například IPP a tak dále. Opět bez mikrofonu. Paní předsedkyně, já vám mohu jenom poradit jednu věc. Podívejte se na konzultace a poradíte se tedy, eh, jak eh, interpretovat ty přílohy. Když čteme ty jednotlivé eh, texty, tak můžeme nalézt důležité poznatky v těch přílohách a samozřejmě v doporučeních která nebyla uskutečněna, ale i v těch eh, doporučeních, co uskutečněna byla, nalezneme příslušné odkazy. Jistě je obtížné posuzovat procesní eh, zaky, když nemáme přímý přístup k nějakým ukončeným případům. To je samozřejmě obtížné se k tomu eh, vyjadřovat. A je to tedy otázka přístupu k dokumentům, k těm případům. A to je tedy úkol, který musí zvládat dozorčí eh, výbor. Ten může dělat svou práci, jak vyplývá z té výroční eh, eh, zprávy, jenom s určitým té části. Je to opravdu politování hodné a e, je naprosto nutné, aby se situace zlepšila. Paní Hoffman se přihlásila o slovo, ale nemáme čas. Rádi bychom dále diskutovali. Paní Hoffman, prosím. Ano, já vám velice děkuji, paní Gresle. To je milé, že jste mi dala ještě slovo. Já se domnívám, že je tu opravdu několik věcí, které bych se snažila napravit. Přejdu do angličtiny a budu opravdu stručná myslím, že tato diskuze byla nesmírně zajímavá a e, mnohé si z ní odneseme. Také doporučuji, abyste si přečetli e, náš, e, naši odpověď na zprávu dozorčího výboru a to naleznete také na webové stránce úřadu OLAF. Jedna věc. Máme problém s přístupem k informacím, které se opírají o konkrétní e, případy. Tady byl e, zmíněn bod 9 té dozorčí e, zprávy za součas současné situace, za současných pracovních podmínek jsme udělali, co bylo možné. Musíme eh, také všechny ty eh, požadavky respektovat. Paní Michajlová již o tom hovořila. Co bych tedy doporučovala? Eh, možná neposkytneme bezprostředně to, eh, co požadují. Tady je určitý prostor pro diskuze, pro vyjasnění. Je třeba, abychom o tom ještě více diskutovali a já bych byla proto, abychom eh, vedli dialog na toto téma. Co se týče délky, to je důležitý aspekt, ale když se podíváte na ty naše výsledky, které budou zveřejněny eh, k 31. květnu, no to je tedy ta zpráva Olafu, tak ty výsledky jsou dobré a také e, protože se e, předkládají 12, e, zprávy za 12-měsíční období a 8-měsíční období a je tu opravdu velké úsilí, abyste získali informace co nejdříve, co nejobsáhlejší. Jistě to eh, není perfektní, není to 150% ale eh, my to chápeme a děláme opravdu, co můžeme. A potom ještě jedním takovým příkladem Eh, poskytování informací na vyžádání. My opravdu eh, vítáme toto stanovisko, které se týká eh, kontroly legálnosti a revize to bereme velice vážně. To je velice dobrý příklad. Když obě strany spolupracují, tak to funguje velice dobře. Možná ještě poslední věc k té zprávě o OLAFu. Já jsem řekla, že bude zveřejněna 31. května a myslím, že eh, velice důležité eh, i pro výbor pro kontrolu rozpočtu jsou právě ty výsledky. Eh, možná se prezentace přesune až na září, lepší je tedy zajímavé vést diskuzi o těch výsledcích. Myslím, že bychom se měli snažit a abychom je prezentovali ještě před letní přestávkou. Byli bychom eh, velice vděční, pokud byste nám to umožnili. Já vám velice děkuji. Já děkuji, ale bylo by přece velice užitečné, kdyby dozorčí výbor eh, mohl ověřit, zkontrolovat ty dokumenty, čísla. Eh, to se opravdu velice osvědčilo, tato eh, protikontrola a to by byl velice důležitý eh, stroj, ze kterého by eh, vyplývalo, je to v pořádku. Já jsem tady pro tu spolupráci, jsme odkázáni na to, aby určité věci kontroloři OLAFu také tedy potvrdili. Chtěla bych vám tedy ještě jednou velice poděkovat za práci. Přeji vám všechno nejlepší, děkuji za diskuzi a věřím, že se nám eh, podaří mnohé ještě napravit, abychom dozorčímu výboru neukazovali eh, jenom ty nevyřízené věci. Já si myslím, že eh, tady musíme splnit jeden úkol a uvidíme zítra, zda má smysl tento bod ještě eh, odložit a mezi tím vyřešit některé věci, jinak to bude během jednání, ale zítra to bude jasné, že tento text nemůže být konečný. Eh, zejména u úvodních eh, ustanovení potřebujeme jasná pravidla, co to tedy eh, znamená s touto právní změnou. Ehm, dospěli jsme ke konci tohoto bodu a nyní přejdeme k bodu 5 a to je obnovení členů účetního dvora. Litva vyslala jednoho kandidáta, pan eh, kolega si jistě lépe vysloví jméno kandidáta, takže můžeme přejít ke slyšení tohoto eh, kandidáta. Pan Štás bude s pravodajem. Herzlich willkommen. Já vás velice vítám, vítejte a omlouváme se za to spoždění. Víte, že je to nepříjemná speciální situace pro každého kandidáta, který čeká před dveřmi. Za to hned dostanete slovo, abyste se mohla představit a zahájit diskuzi s námi. S námi. Prosím, máte slovo. Já vám velice děkuji, paní předsedkyně vážení členové tohoto výboru. Já jsem v nepříjemné situaci, protože obvykle prezentují koncept z eh, myšlenky eh, významnému auditoriu, ale dnes se mám sám představovat a to je opravdu takové eh, nepříjemné. Omlouvám se, budu se snažit dodržet časový harmonogram, pokud vím, mám jenom pět minut a nevíce, ale vycházím z toho, že jste již obdrželi odpovědi na otázky v tom dotazníku. Já bych chtěl tedy jenom měl vyzvihnout ty nejdůležitější oblasti, o kterých můžeme diskutovat podrobněji. A tyto oblasti eh, snad eh, by se měly týkat mé profesní dráhy, profesní zkušeností, dále eh, velice důležitou separátní otázkou, aspoň pro mě je má nezávislost. Rád bych vás ujistil, že jsem nezávislý a potom několik myšlenek o tom, jak se dívám na svou budoucí činnost eh, eh, jako člen účetního dvora a také několik slov o eh, mé vizi, jak vidím činnost účetního dvora a jak spatřuji svou úlohu v účetním dvoře. Začal bych svou profesní dráhou. Od roku 2003 jsem působil ve veřejných službách, poté co jsem ukončil právní právnickou fakultu v Vilniusu. Nejdřív jsem sice chtěl studovat fyziku, potom jsem působil eh, na různých ministerstvech a mm, mám tedy eh, za sebou činnost v různých oblastech, v sociální oblasti, eh, v oblasti sociálního zabezpečení, dále zdravotnictví a také v oblasti financí. Byl jsem náměstkem ministra a potom také ministrem při, ještě před rokem 2008 a potom od roku 2012. To naleznete také v tom dotazníku. Já bych se zaměřil jenom na ty nejdůležitější oblasti, které se týkají mých eh, budoucích povinností v Evropském účetním dvoře. Eh, veřejné finance, to je samozřejmě eh, součást evropských veřejných financí, evropské fondy, eh, jsou předmětem sdíleného řízení a eh, do Litvy přichází značný počet prostředků. Já se domnívám, že jsem se snažila lépe využívat evropských fondů. To byl můj osobní cíl, možná také to byl můj první úkol, nebo jeden z prvních úkolů, které jsem obdržel od pana se v roce 2006, tedy od svého eh, ministra, abych tento systém zjednodušil aby čerpání prostředků z evropských eh, fondů bylo snazší a efektivnější. Eh, každý asi zná toto moto, je lépe investovat investovat, než e, lépe utrácet prostředky. Během e, našeho předsednictví e, ve Vilniusu jsme přišli s tímto motem, ale nebylo to pouze moto, byla to základní výchozí úvaha, že je třeba využívat finančních nástrojů, a to znamená opakovaně využívat prostředků z evropských fondů. Tyto fondy nejsou nekonečné. Eh, přidělují se prostředky eh, v určité výši jednotlivým zemím a teď je v našem národním zájmu eh, zajistit, aby je bylo možné využívat efektivně a opakovaně. Zjednodušení nám se tedy podařilo tento problém v Litvě vyřešit. Využili jsme zkušeností z období 2004 až 2006 a počínajíc rokem 2007 jsme přijali určitá národní pravidla, která jsou samozřejmě eh, v souladu s evropskými pravidly a umožňují nám efektivněji využívat evropských prostředků takže jsme na předních příčkách, eh, pokud jde o využívání evropských prostředků. A další oblast, které jsem se také eh, účastnil, eh, byly institucionální záležitosti, auditování, využívání evropských prostředků. Padlo poměrně nové rozhodnutí a to, že nebudeme mít speciální oddělení jako malá země, si nemůžeme dovolit, abychom měli specifickou instituci pro auditování evropských prostředků. Bylo to pod ministrem financí, ale Předali jsme to eh, auditorské politickému orgánu v Litvě, který nebyl příliš eh, šťastný, ale eh, fungoval dobře a eh, systém audit, provádění auditu v Litvě je velice dobrý. Od roku 2010 do roku 2014 míra chybovosti čerpání prostředků z evropských prostředků se z vysokého počtu 1,9% snížil na 0,4% a já se tedy domnívám, že to je velice důležitý výsledek. A také se musíme eh, zmínit o eh, přijetí fiskální disciplíny. My jsme eh, úspěšně spolupracovali s institucemi, nejvyššími institucemi dohledu a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 není příliš mnoho eh, evropských zemí, které přijali euro a rozhodly se pro tento eh, postup, rozhodly se vytvořit separátní instituce jako finanční rady, ale já jsem se domnívala, že by bylo důležité eh, mít instituci značného významu, která bude odpovědná za tuto nesmírně důležitou funkci a myslím, že to bylo úspěšné že e, jaké jsem měl ještě evropské zkušenosti, e, byl, e, byl jsem předsedou ECOFINu ex officio za litevského předsednictví. Evropský rozpočet patřil do našich priorit a já se domnívám, že Mám již docela dobré zkušenosti ze spolupráce s evropskými institucemi a členskými zeměmi. Mimo jiné, co se týče Evropského parlamentu, tak mám velice dobré vztahy s výborem Ekon. A nyní k otázce nezávislosti. Nezávislost je hlavní zásadou činnosti auditora a je to jedna z hlavních eh, zásad vůbec fungování Evropského účetního dvora. A já jsem eh, přemýšlel velmi dlouho, jak vás mohu ujistit o své nezávislosti. Eh, já vycházím ze tří premis. První je vědecká premisa, protože jsem působil eh, v chemickém průmyslu. Je to tedy přístup, který se opírá o eh, eh, důkazy, vědecký přístup, plus právní znalosti, které jsem získal na různých univerzitách, respektování právního státu. A jedna z nejdůležitějších zásad pro mě je rovnost, zásada rovného zacházení a to mi velice pomáhalo, když jsem navrhoval systém výběru daní v Litvě tedy ta opatření, která byla přijata za doby, kdy jsem vedl daňovou zprávu. Rovný přístup k všem daňovým poplatníkům a v současnosti máme tedy velice dobrou fiskální pozici. A ten třetí základ, eh, nebo má hlavní třetí vlastnost, je snaha proaktivně řešit problémy. Když eh, spatřím nějaké problémy, tak se spíše snažím řešit, než vyčkávat. Eh, to jsou tedy základy mého nezávislého vystupování v Evropském účetním dvoře. Já jsem vždy dbal eh, na svou integritu a eh, i když eh, členové financí bývají členy vla- stran, které jsou ve vládě, ale snaží se vyvažovat nejrůznější zájmy. A to je další věc, kterou jsem se přiučil Eh, z ECOFINu nestranost je velice důležitá, která může eh, pomoci hledat cestu ke konsensu. To je tedy několik slov o Evropském účetním eh, dvoru. Já bych eh, se chtěl zmínit o tom, čeho bych tam chtěl dosáhnout. Budu jistě jeden z 28. Eh, maximalizovat dopad činnosti Evropského účetního dvora. K tomu vede velmi mnoho metod. Eh, následné audity. V Litvě máme velice dobře propracovaný systém provádění doporučení. To by mohla být také dobrá zkušenost, kterou bych povýšil vrátil na celoevropskou úroveň spolupráce s různými institucemi, s eh, parlamentem, s výborem ECON, ale s dalšími eh, výbory, odvětvovými výbory Evropského parlamentu, eh, s komisí. Mohli bychom s vaší pomocí zajistit ještě mnohem lepší spolupráci s radou. A já mám rád týmovou práci, ale věřím také v iniciativu jednotlivců a učiním, co bude v mých silách, abych uplatnil své zkušenosti, své znalosti své specifické zkušenosti, abych eh, zajistil přidanou hodnotu eh, činnosti Evropského účetního dvora, eh, aby se respektovaly evropské zájmy. Velice důležitými aspekty během mého života a já bych se chtěl zmínit o, zejména o demo, demokracii. Byl jsem eh, nominován eh, lidevským státem, naše vláda o tom rozhodla, eh, prezident toto rozhodnutí schválil a také litevský parlament podpořil mou kandidaturu, odhlasoval ji na plenárním zasedání. Eh, milí členové výboru, eh, nyní žádám o vaši podporu, protože ji budu opravdu velice potřebovat. To znamená demokratickou legitimizaci mé činnosti a eh, to posílí také demokratickou legitimitu účetního dvora a slibuji, že budu obhajovat evropské zájmy, evropskou legislativu a doufám, že společně eh, zajistíme, eh, aby Evropa byla ještě lepší. A nyní s radostí odpovím na vaše otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Vy byste byl také prvním politikem, který obšírně by o sobě nehovořil. A nyní pan Štás má slovo. Děkuji vám, pane ministře, za váš úvod. Já jsem se v vašem životopise dočetl, že v roce 83 jste eh, vystudoval chemii a vy také máte karteziánský styl života eh, a to také vidíme ve vašich odpovědích na, obtížné otázky. Já mám tři otázky, dvě otázky jako zpravodaj a třetí jako e, politik zelených. Za prvé se chci zeptat na následující věc. Chci se zeptat na to, že Jestliže Evropský parlament by posoudil vaši kandidaturu negativně, je to určitá možnost, sice není pravděpodobná. Vy jste také eh, hovořil o svém životě a také tady je jedna z vašich otázek, eh, jestliže Evropský parlament řekne ne na vaši kandidaturu, zdali kandidaturu stáhnete a vy jste tady odpověděl, že považujete demokratickou legitimitu za velice důležitou a také říkáte, že počítáte s podporou parlamentu, ale také říkáte, že posléze byste eh, svoji kandidaturu stáhnul. To je velice uklidňující, to řekli i ostatní kandidáté. a vy jste pak předložil žádost vládě, která ji přeskoumala. Jestliže, bude, jestliže dostanete negativní hodnocení, tak se tedy ptám, zdali svou kandidaturu stáhnete. Byl byste jít ochoten tak daleko. Za druhé, tady je to také otázka Evropské investiční banky, protože Evropský parlament hodně spolupracuje s Evropskou investiční bankou, má tady mnohé kontakty. A nyní se ptám, na vaši zkušenost v Evropské investiční bance. Možná, že můžete na to odpovědět velice stručně. Myslíte si, že tady jsou možnosti přimět Evropský účetní dvůr, aby finanční metody EIB proskoumal a zanalizoval. A potom třetí otázka, kterou vám kladu jako eh, zelený politik. My jako zelená frakce také ve spolupráci s ostatními frakcemi se zabýváme třemi E. Ekologie, ekonomie a etika. Tady se to týká týká postupu a hodnocení postupu. Já se domnívám, že vy tady máte dobré nápady, to jsem si přečetl a můžete k tomu ještě něco bližšího říci, tak abychom se, se seznámili s, naši, s vaším myšlením. Děkuji vám a nyní pan kolega. Děkuji vám, pane zpravodaji. Vy jste mi položil jasné a konkrétní otázky a já na ně nyní rád odpovím. Já nadále věřím tomu, že získám eh, mandát od Evropského parlamentu, který potřebuji pro produktivní práci. Jak již jsem řekl, tak princip legitimní demokracie je základním principem pro práci Evropského účetního dvora, protože Evropský účetní dvůr a jeho členové jsou eh, voleni velice rozumně. Jestliže parlament se vyjádří negativně, pak já eh, se budu snažit o stažení své kandidatury na národní úrovni, protože si nedovedu představit dobré vztahy mezi mnou, když budu muset prezentovat, předkládat určité zprávy, například v tomto výboru, ale i v jiných výborech. A já si myslím, že členové Evropského účetního dvora by měli často docházet do, Evr- do výboru Evropského parlamentu. A my k tomu mám tedy jasné stanovisko. A Evropská investiční banka, je to banka. A její e, činnosti jsou specifické. A právě proto Audit EIB určité postupy jsou také upraveny mezi institucionální dohodou mezi bankou, komisí a účetním dvorem. A toto je moudrý způsob, protože účetní dvůr jako instituce velice těsně spolupracuje s Evropským parlamentem a měl by si poslechnout vaše starosti a problémy. A já tyto problémy znám. A proto si myslím, že bychom se měli snažit vaše obavy rozptýlit a vyřešit ve prospěch jak banky, tak i evropských daňových poplatníků protože banka má také svá e, tajemství a také je třeba respektovat důvěrné informace e, v bance. A já si myslím, že můžeme určitě udělat krok před, protože také děláme krok před eh, formou programu EFSI. A jsou tady určité aspekty, které lze zlepšit, jak v oblasti auditu, tak i v oblasti poskytování informací evropským institucím, včetně Evropského parlamentu, který schvaloval tuto legislativu. A potom 3E Eh, a potom jsou tady ještě další E. Eh, v souvislosti s prohlášením z Limy, kde jsou, kde jsou definovány úkoly auditorských institucí. a e, také jsou zde i e, jsou formulovány úkoly výkonnostního auditu. E, a já se domnívám, že ona tři E bychom měli ještě rozšířit právě o efektivní audit a to Eh, souvisí nejenom s limskou deklarací, ale také s celkovou činností EU. Já si myslím, že je třeba integrovat audit do horizontálních činností. A to není pouze ekologie, ekonomika a etika, ale také v této souvislosti musíme hovořit o zdravotní péči. To je jedno z témat, které není plně pod kontrolou evropských institucí kvůli subsidiaritě. Také sociální rovnost či nerovnost je tady dalším tématem. Takže všechny tyto horizontální priority bychom měli zapracovávat do auditu, tak aby byl audit vysoce kvalitní. Pan kolega Děkuji vám, paní. We have met before actually. Um, I, I recall um, I was já jsem byl zástupcem ministra financí v Irsku a v průběhu posle- pamatuju si na litevské poslednictví předsednictví, kdy uh, Tedy Litva úspěšně předsedala ECOFINu v průběhu šesti měsíců a pamatuji si na neformální ECOFIN ve Vilniusu a vše, jak jste to tedy kvalitně řídili, takže opravdu uznávám, že jste ano, zastupoval již celou řadu významných postů ve vašich zemích. A mám tři otázky na vás a byl bych rád, kdybyste je mohl zodpovědět. Vy v tom písemném testu výboru který jste odeslal, říkáte, že pokud bude přijata tato nominace a budete tedy členem účetního dvora, mm, zbavíte se vašich politických postů ve vaší zemi a bude, zavážete se také na plnění plného mandátu. Už se to ukázalo v minulosti, že se tu lidé jaksi zavázali na nějakých 8-9 let, ale pak jim vyvstaly jiné příležitosti a, a odešli z toho místa, takže byl byste ochoten opravdu pracovat těch plných 6 let, jako je tedy mandát účetního dvora. A druhá záležitost, také velice upřímně říkáte, že nemáte konkrétní zkušenost z oblasti auditu. Vy jste pracoval na ministerstvu financí a v jiných funkcích a hovořil jste také o zavedení eh, výsled eh, systému managementu, eh, které se budou zejména zaměřovat na výsledky. A otázkou tedy je, a je to hlavně iniciativa z vaší strany nebo něco, co se rozhodla implementovat vaše vláda? A z té vaší práce, z této oblasti, jaké ponaučení jste si vzal i z věci financování ze strany Evropské unie, což by se mohlo zobrazit v vaší práci v účetním dvoře? A za třetí, účetní dvůr je jaksi veřejným orgánem, který je zodpovědný, jak my všichni víme, za dohled a řekněme takovou ochranu nad vynakládáním prostředků daňových poplatníků. Je třeba tady analyzovat, zda veškeré výdaje byly vynaloženy řádně, tím se ostatně zabývá i náš výbor. Také jste hovořil o navýšení eh, dopadu eh, a jaksi významu účetního dvora. Někdy ty zprávy účetního dvora nejsou vyloženě eh, rázné, tak nějak nepoukazují na konkrétní vyníky, na ty špatné praxe, spíše to všechno tak nějak ze všeobecněno. Takže pokud se stanete členem účetního dvora, Myslíte si, že konkrétnější informace jednotlivých zemí by se mohly dostat do těch závěrů, aby se lépe eh, udělal ten obrázek o těch, kdo jaksi má dobré výsledky a pracuje dobře a těch, kdo špatně? Prosím o odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Nėra by lengva kalbėti, man kaip. Pan Balčitis. Ono není jednoduché dnes hovořit, protože kandidáta znám velice dobře, pana Šadžio se znám velice dobře a nyní je tedy kandidátem do účetního dvora. Pan Šadžus již eh, představil svůj životopis zkušenosti a svoji minulou práci a mohu zaručit, že eh, bude perfektním členem účetního dvora. Jeho vůle eh, analyzovat ty složité účetní problémy a principy eh, je naprosto výjimečná. A on byl i eh, mým velice kvalitním asistentem, pomohl mi s celou řadu návrhů a důležité tady je, že byl vždy optimistické, což je důležité v naší práci. Takže já si opravdu přeji, aby vaše kandidatura byla schválena a jsem přesvědčen, že ta dnešní prezentace prokazuje, že i vaše zkušenost je dostačující. No a k otázkám, které bych měl položit, tak eh, zřejmě dodám asi, že nemá cenu klást příliš mnoho otázek Nebylo by to smysluplné z mé strany. Jen chci říci, že já i tento náš výbor již několik let tady pracujeme a analyzujeme i to, proč fondy Evropské unie nejsou řádně využity. To ostatně i členské státy chtějí tento problém vyřešit, takže já bych si přál, pokud tedy se eh, dostanete do účetního dvora, abyste si toto vzal k srdci a tam se tedy tomuto tématu věnoval a předložil i našemu výboru konkrétní návrhy v této věci, že byste nám mohl navrhnout, jak eh, aby členské státy měly poskytovat informace o využívání fondu EU. Jsem přesvědčen, že vaše zkušenost v této oblasti bude velice užitečná a jsem přesvědčen, že v tom případě ty zprávy budou jednodušší, ta doporučení jasnější a opravdu doufám, že i to hlasování bude mít pozitivní výsledek a vy jste ostatně již prokázal ve vaší politické kariéře, že dokážete vyřešit celou řadu záležitostí. Já se vždycky ptám, když posuzujeme kandidáty jako členy Evropského účetního dvora, že jsou plní energii, když se prezentují, ale když tam potom začínají působit, tak už nemají tolik energie, tak by mě zajímalo, kde se tam ztrácí v Lucemburku ta energie. Pan kolega? Děkuji. Pane Šerčiusi, to bylo nesmírně zajímavé. A e, Říkáte, že jste byl e, nervózní, ale zhostil jste se svého úkolu velice dobře. Hovořil jste... Tady jsem. Hovořil jste o tom, že jste jeden úkol e, vyřešili úspěšně. A to měnová unie. A hovoříte také o nezávislém úsudku a to je velice důležité, když jde o provádění auditu a také jste se zmiňovala o tom, že jste tedy studoval chemii takže jako to vědec, kvantový fyzik, jistě nebudete chtět být ten, z těch, kteří budou řešit eh, tento problém. To je takové inteligentní řešení. Eh, vy eh, hovoříte o nezávislém úsudku. Když jste organizovali přechod do eurozóny pro svou zemi, tak zjistili jste, že každá země, která vstoupila do eurozóny, eh, že se jim zvýšilo HDP a prohloubila krize sociální služby, banky, abych uvedla alespoň některé, já si říkám, eh, bylo, jaká byla logika za tím rozhodnutí. Říkáte, že postupujete logicky, nebo to byly obavy, byl to strach, a to strach, že vaše, eh, aby se vaše země nedostala hlouběji do EU. A to odůvodnilo toto rozhodnutí. Vy jste jistě kvalifikován a hodnotíte vstup e, do eurozóny jako dobrý výsledek. Můžete, prosím, na to odpovědět? Kolega Zdechovský, prosím. Předsedkyně, konečně jsem se dostal ke slovu. Já se vás chci zeptat, eh, pane ministře, eh, na tři takové důležité věci. První je, jste ministrem financí. Určitě jako ministr financí máte spoustu kamarádů mezi jinými ministry financí. A tady přichází střed zájmu. Vy teďka se dostáváte na druhou, na druhou stranu bariéry. Vy budete muset často ty státy kritizovat za to, že něco plní nebo neplní, ne, za to, že někde jsou nějaké problémy. Jak jste schopen se s touto novou rolí vypořádat? A můžete nám, můžete nám v případě tady opravdu zaručit, zaručit a prohlásit, že budete postupovat nezávisle a budete se snažit plnit funkci auditora nezávisle? Druhá otázka, na kterou bych chtěl eh, konkrétní odpověď. Zmiňujete ve vašem životopisu, že máte konkrétní zkušenosti s auditem. Můžete nám rozvést přesně, jaké to jsou? A třetí otázka, na kterou bych chtěl odpověď. Eh, v momentě vaší kandidatury se objevilo objevily některé zprávy, že můžete být něčím, něčím jak bych to řekl, eh, později třeba, třeba manipulovatelný. Můžete nám vyhlásit a prohlásit tady veřejně, že va, v vašem životě není nic, co by vás klasif, eh, diskvalifikovalo ve funkci eh, vykonávat nezávisle funkci auditora Evropského účetního dvora? Děkuji za odpověď. Kolegyně Ayala Sender. Kolegyně Ayala Sender. Mm. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla kandidátovi z plného srdce poblahopřát a chtěla bych se připojit k tomu přání, jak se hovořili o té energii, protože je to pravda, účetní dvůr. Má 28 členů, jeden člen na jeden členský stát. To znamená, že eh, jsou státy dobře zastoupeny, ale to navodzuje také eh, problém, o kterém hovořil pan Stechovský. Je tedy možné, že se tento prvek bude stále znovu objevovat. Ano, vy jste říkal, že ve své zemi jste také zavedl určité kontrolní postupy. Zprávu jste eh, postavili na evropskou úroveň, a to nejenom v Litvě, také jste spolupracoval v rámci ECOFINu a podílel jste se na budování bankovní unie, nesl jste eh, velkou část odpovědnosti, když vypukla finanční krize ve vaší zemi, takže máte rozsáhlé e, zkušenosti. Ale co se týče Evropského účetního dvora, chtěla bych se vás na něco zeptat. Říkali jste, že jste nebyl předmětem udělování absolutoria a víte, že účetní dvůr zahájil diskuzi a my se snažíme při našem vyjednávání si udělat takový celkový přehled eh, v EU. Jistě čísla se mohou různě interpretovat tím či o ním směrem, ale my bychom chtěli mít vždy důkladný přehled o číselných údajích a chtěli bychom se vás zeptat, jaké myšlenky do této diskuze vnesete. Tato diskuze se právě rozbíhá, eh, hledají se ty správné indikátory, chceme o tom diskutovat také s komisí. A pro nás je zásadní, aby tu panoval konsenzus ohledně toho, na základě jakých ukazatelů se bude vypracovávat rozpočet a kontrolovat plnění rozpočtu. Takže a, mm, vím, že asi ze zkušenosti víte něco o tom, jak fungují rozpočty, ale a některé jsou opravdu takové, řekněme, jako sofistikovanější, komplikovanější, jaké je třeba případ Německo, takže Vím, že vaše zkušenost je rozsáhlá a dobrá. Chtěla bych vědět, jaký na to máte náhled. Thank you very much. Uh, uh, Děkuji vám. Ano, to bylo velké množství otázek, takže je vezmu jednu po druhé. Začneme od pana Hesse. Ano, já samozřejmě zbavím veškerých politických úřadů, protože naprosto chápu, že tento krok je významným novým krokem v mé kariéře, který změní můj život. Není to jenom přesunutí se z Litvy, což je jaksi prostředí, kde jsem vyrůstal a pracoval po mnoho let. Je to prostě převod mé rodiny do Lucemburku, ale v praxi to také znamená změnu mého života a já jsem připraven a ochoten změnit i mé způsoby žití a práce. A, a naprosto se zavazuji sloužit jak je nejlépe budu schopen po těch šest let. Ovšem samozřejmě nikdy nikdo neví, někdy neočekávaně prostě k něčemu dojde, může nastat tolik okolností, které nemůžete změnit, jako třeba otázka zdraví, ale doufejme tedy, že v tomto budu úspěšný. Zkušenost s auditem. Samozřejmě, já nemám žádnou přímou zkušenost v auditu, ale byl jsem hodně zapojen do vlastně strukturování toho komplikovaného systému, který kombinoval interní kontrolu, interní audit, interní audit, který byl určen na dohled nad evropskými financemi a také i e, audity národních úřadů e, v Litvě. To znamená přidělování úkolů, regulování vztahu. To nebylo jednoduché a opravdu jsem musel pochopit, jak to funguje. A na druhou stranu, ano, samozřejmě jsem ochoten doplnit si ty mezery v mém vzdělání. Už se věnuji studii vědecké literatury a poučil jsem se v mnohem koncepční záležitosti. Tady bych třeba zmínil ten nový druh auditu, bok po boku s tím eh, tradičním z výkonností je tu také strategický audit. A ty reflexe o strategickém auditu, to je eh, eh, právě i ta revize letos proběhne třetí a to je zase možná cesta, kudy můžeme kráčet. Pak dále vztahy mezi ex ante a ex post kontroly to je zase naprosto zásadní v řádném dohledu nad evropskými prostředky. To znamená, že jsem opravdu vložil velké množství mých poznatků, znalostí. Do toho samozřejmě neříkám, že jsem všechno vykonal sám. Já jsem prostě týmový člověk, rád pracuji v týmu a pak jsou také i ty výsledky mnohem lepší. Pak k otázce, kterou jste nadnesl vy i pan Balčitis, tedy ty eh, konkrétní informace o jednotlivých zemích a ty informace mezi jednotlivými státy a pak k eh, institucím, včetně Evropského parlamentu. To také navazuje na tu otázku paní Ayali Sender nebo o těch ukazatelích. Samozřejmě, měli bychom mít společný jazyk, což znamená určitý glosář těch indikátorů. Mimochodem první kroky už byly učiněny v rámci evropského semestru. V podstatě už máme tu tabulku scoreboard těch makrofinančních ukazatelů, vlastně, které dali dohromady členské státy z té makroekonomické stránky. Tady samozřejmě nehodlám tam stanovovat postupy makroekonomické imbalance, ale něco podobného pro ty evropské fondy, ale měli bychom se zamyslet nad něčím, nad nějakým takovým podobným postupem. A pak to odpoví i otázku pana Zdechovského. Ano, je nás 28 finančních ministrů, v Euroskupině je nás 19 a nedovedete si představit ten tón těch diskuzí ohledně Eh, jedné či druhé země. Ano, je to opravdu závažné a možná každý v tu chvíli zapomíná na přátelství, i když to setrvává, protože když opravdu budeme mít upřímnou rozpravu s kolegy, tak zase nebudete mít moci vynakládat ten správný nátlak. A možná u té absorpce evropských fondů, u toho vynakládání, kde je sdílené řízení, tam to nefunguje. Ale samozřejmě i u toho vzájemného nátlaku s tím musíme postupovat velice opatrně, tak nějak konstruktivně, protože je to určité nebezpečí, že se zase dotknete toho principu subsidiarity, což je zase jeden z těch základních principů existence Unie. A je třeba sladit tyto potřeby, ty principy a to k tomu bude zapotřebí určitého času. Nicméně určité mechanismy již probíhají. Eh, evropský semestr, ty eh, makroekonomické imbalance a podobně, ale můžeme v tom kráčet ještě dále. Ten vzájemný nátlak, tady bych eh, v té první fázi možná byl proti sankcím na členské státy, protože bychom měli zachovávat naši unii jako takovou upřímnou, spravedlivou unii přátel, což je velice složité, když je nás několik desítek. Ale stále jsme tedy unii, kde Všichni mají svá práva, ale také tam mají všichni své povinnosti, což je třeba v první řadě zvážit, zhodnotit, projednat a pak eh, následně po nějakém tom takzvaném peer pressure eh, se to může změnit. A ještě bych chtěl otevřeně říci, že žádné záležitosti nemohou tak nějak zabránit výkonu mých eh, funkcí. Já už jsem to vyjádřil, že tu nejsou žádné okolnosti, které nějak eh, zabraňují eh, moji nestranost a nezávislost. Ehm, také má finanční situace prohlášení jsou k dispozici od roku 2003. Vše je eh, zdaňováno podle pravidel Litvy, což tedy naše pravidla jsou ještě přísnější ve srovnání s jinými zeměmi, takže eh, žádné podobné problémy nemám. Ale ještě se vrátím k paní Ayle Sender. 28 zástupců, ano, jmenovaných eh, kandidátů pro ten orgán, kteří by měli být nezávislí. Pro mě je velice důležité, aby nezávislost a zodpovědnost šly ruku v ruce. Jak já vnímám můj postoj jako litevce, litev, kandidáta litevského státu, ne vlády, ale státu, za parlament, to znamená vláda, prezident a parlament, tedy za ty tři instituce, bych měl být nezávislý ve výkonu mých funkcí, což je velice důležité pro evropské instituce, ale měl bych být zodpovědný v první řadě vůči mému národu. A i ta má otevřenost, ten můj reporting by si měl vysloužit dobré vztahy v první řadě s mým parlamentem a pak samozřejmě s parlamenty dalších států to bude prioritní rozpočty založené nebo rozpočtové postupy založené na výkonnosti. Ty postupy jsou složité, podobně jako evropský semestr, to je velice složitý postup. Mým hlavním, mojí hlavní představou ohledně těch postupů je takový, že by měly sloužit nějakému záměru a ten záměr musíme pochopit po, na poprvé nebo v první řadě, až pak to další. Uh, pak eh, to nemusí být dál ani za potřeby. A já si myslím, že ten evropský rozpočet v tom veškerém evropském rámci potřebuje větší míru jasnosti a tady eh, si cením práce té pracovní skupiny na základě pro změnu toho přístupu v oblasti rozpočtu. Já si nemyslím, že by se tady v tomto obecně pokročilo hodně kupředu. Myslím si, že všichni máme podobné problémy u nás e, můžeme mít e, tedy na evropské úrovni lepší postupy pro ty rozpočty zaměřené na strategie než v některých členských státech. A pak panu Flanaganovi. A naše členství v eurozóně, my jsme maličkou zemí a naše měna litas se změnila od 2. února 2002. Vlastně za těch 13 let se tu hovořilo o evropském, teda to, to bylo obrovské riziko devalvace, ale samozřejmě máte pravdu, jsou to problémy, jsou to krize, ale prosím nezapomeňte, že všechny ty krize i v eurozóně byly vyřešeny. Uh, a nyní tedy řešíme další krizi a my ji vyřešíme. A já si myslím, že to prokazuje tu sílu eurozóny spíše než její nedostatky. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Já vám velice děkuji, nebo my děkujeme vám a teď bychom vlastně měli provést hodnocení za zavřenými dveřmi, pokud na to klademe důraz. Omlouvám se, jedna frakce požaduje hodnocení za zavřenými dveřmi, pokud tato frakce už ví,